Tiana Muscadini mi sdělila, že od 15. Čer, pardon, října 2012 bude patřit do skupiny EKR. A nyní se dostáváme k plánu práce tohoto zasedání.